Přichází pan předseda. Darf Sie bitten, Platz. Prosím pěkně, posaďte se. Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, Meine Damen und Herren, zunächst. Dámy a pánové, nejprve požádal pan kolega Svoboda o bod k programu. Prosím pěkně, posaďte se, dámy a pánové. Slovo má pan poslanec Svoboda. very short. Pane předsedo, bude to velmi stručné. V tomto okamžiku bývalý před, prezident Kypru bude pohřbíván a my, pan prezident velice bojoval, aby se Kypr stal členem Evropské unie. Proto bych chtěl jenom eh, členům této sněmovny připomenout, že zemřela osobnost, která velice usilovala o členství Kypru v Evropské unii a pohřeb se odehrává právě v této chvíli. Děkuji. Děkuji vám, pane Svoboda. Já jsem eh, rodině vyslovil upřímnou soustrast ve jménu Evropského parlamentu. Mám vyslovit přání k programu dnešního zasedání a je to přání kolegy Udžiase. Pane kolego, prosím pěkně, děkuji vám, pane předsedo. Dnes je nesmírně důležitý den pro Evropský parlament, ale bohužel, bohužel včera došlo k tornádu, které postihlo mou oblast v Sardinii, zejména v městě, ze kterého pocházím, eh, došlo k mnoha umrtím, čili ve znamení solidarity. Samozřejmě nebudeme mobilizovat pouze Fond Solidarity, ale rovněž prosím o to, a to je prozba, kterou tady formuluji ve jménu pana Berlingvera a paní Baročo, mohli bychom prosím mít minutu ticha, abychom tak vyjádřili poctu těm, kteří padli za oběť této přírodní katastrofě, jsou v našich myšlenkách. Žádám vás o minutu ticha. Pane Udžiasi. Děkuji vám mnohokrát za to, co jste řekl. Rovně, eh, za chvilku se k tomu vrátím, eh, protože eh, bych rád učinil také jiná sdělení v tomto ohledu. Paní kolegyně Bára se rovněž přihlásila o slovo, prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedo. Pan kolega Ulčas již na to poukázal. Má uh, můj region Sardinie uh, bylo postiženo tornádem Kleopatra a uh, došlo k zaplavení bahnem, vodou a proto prozba je zacílena, pane předsedo, nejen na tom, abychom vyjádřili náš soucit, ale parlament by rovněž měl u rady a komise interpelovat proto, aby eh, se všichni vážně zasadili o znovu obnovení této oblasti prostřednictvím Fondu Evropské solidarity. Děkuji vám, paní kolegyně Baračo instituce jsou zde přítomni a domnívám se, že váš apel přijala jak rada, tak komise. Vycházím z toho, že kolegyně Morganty se také chtěli přihlásit o slovo. Předpokládám, že to bude ke stejné záležitosti. Ano, pane předsedo, chtěl jsem rovněž projevit mou solidaritu se Sardiní. Sardové milují svůj ostrov, milují své tradice, které také ctí, proto se chci připojit ke kolegům, co se týče vyjádření solidarity, aby také parlament udělal vše, aby této oblasti pomohl. Pane Tomesi, k tomuto tématu prosím. Eh, samozřejmě, vážení kolegové, že musíme být eh, v solidaritě s obyvateli Sardinie, ale měli bychom také vědět, že toto je podobný klimatický extrémní jev, k jakému došlo na Filipínách. Toto jsou první příznaky toho, že globální změna klimatu se skutečně odehrává. A v tomto ohledu doufám, že někteří z vás eh, znovu přehodnotí své stanovisko k této záležitosti. Děkuji. Děkuji vám, pane Čomasi. Pane Kavado, vy máte něco k jednacímu řádu? Prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedo, velice rychle. Chtěl jsem požádat zhromáždění, aby se Eh, připojilo k tomu, co právě řekl pan Svoboda týkající se otr- eh, jiné situace francouzského novináře, který byl zavražděn před deseti dny v Mali teroristickou skupinou. Byl to šok pro veřejné mínění až do té míry, že Spojené národy eh, k tomu vyjádřili svůj postoj. Doufám, že Evropský parlament rovněž bude respektovat minutu ticha, protože tady máme dvě oběti veřejné mínění a ticha tisk. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poukázal na to, velice vážení kolegové a kolegyně, že žádný z toho, bod z toho, co jste vyjádřili, nesouvisil s jednacím řádem, jakkoliv oprávněné byly vaše připomínky. Byl jsem požádán kolegyněmi a kolegy z nejrůznějších zemí, které se zaobírají situací na Mali, ale zejména jsem byl osloven velkým počtem novinářek a novinářů, kteří mě požádali o to, abych tady zopakoval to, co jsem řekl již více než před týdnem, a sice abychom vyjádřili soustrast rodinám Gilenta Dupont a pana Verlona, to jsou právě ti dva jmenovaní novináře eh, rozhlasové stanice France International a eh, vyjádřil jsem jim svůj soucit a činím to znovu. Oba novináři Eh, vykonávali svou eh, novinářskou práci a podávali zprávy o situaci na Mali a stali se oběti eh, teroristů a byli brutálním způsobem zavražděni. A tito dva stojí zástupně pro celou řadu novinářek a novinářů, kteří vykonávají se eh, svou profesi, aby poukazovali na to, co se děje v zemích, kde dochází k útlaku, podlehli teroristům. A proto tato minuta ticha eh, za tyto dvě oběti je minutou ticha eh, nejenom za ty dva, a za solidaritu vůči jejím rodinám, ale platí to rovněž všem novinářkám a novinářům, kteří eh, položili své životy v boji za svobodu tisku jako projev aktu solidarity a pozdvihneme se také zároveň v úctě památkám strašlivé katastrofy, která postihla Sardinii. Prosím vás, abyste vstali. Děkuji vám. Příslušný výbor má opravu k textu, který byl schválen Evropským parlamentem v rámci příslušného článku. Tato oprava eh, patří, eh, platí za schválenou, pakliže nedostanu připomínku z nějaké frakce podepsanou minimálně 40 členy. Eh, tuto korekci najdete na webových stránkách Seance and Direct, čili přímé sledování parlamentního zasedání. A nyní přicházíme k hlasování o víceletém finančním rámci. Je to jmenovité hlasování, eh, kde je nezbytná kvalifikovaná většina. Zahojí hlasování. Haben alle Hlasovali všichni kolegové.